Okay, friends, we'll slowly... Dobrý den, vážení přátelé, takže můžeme pomalu začít. Myslím si, že ti z vás, kteří ještě nemají hlasovací karty, si je mohou zaopatřit předtím, než začneme s hlasováním. Takže bychom přistoupili nejprve k bodu 1. Můžeme přijmout pořad jednání bez jakýchkoliv úprav pokud je o tlumočení, máme k dispozici všechny jazyky, včetně s výjimkou chorvačtiny. Pokud jde o dialog se všemi zainteresovanými aktéry, tak koordinátoři požádali, aby návrh o transparentních a předvydatelných pracovních podmínkách byl doplněn na seznam témat tohoto dialogu na rok 2018. Také jsme instruovali sekretariát, aby skontaktoval DG.com. pod vedením pana Kalveta Šambona, aby bylo možné identifikovat možné termíny a místa pro pořádání takovéhoto dialogu. Teď tady máme bod 3, oznámení. Je to důležitá změna našeho harmonogramu. Šestnáctého a 17. května neproběhne zasedání. Naopak přesuneme toto zasedání na 14. a 15. května, což je pondělí a úterý. A pochopitelně od v pondělí budeme začínat ve 3, skončíme v 6.30 a v úterý to bude celé zasedání, celodenní. Ještě k bodu 3 probíhající interinstitucionální jednání Ano, jedná se o vytvoření společného rámce evropských statistik vztahujících se k osobám a domácnostem na základě údajů schromážděných ze vzorků. Spravodajem je pan Mecerič, trialog začne dnes. No a s tím bychom překročili k hlasování a začneme hlavními směry politiky zaměstnanosti členských států. Máme všichni hlasovací karty a začneme pozměňovacím návrhem 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se hlasování schváleno. 13. Ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování končím a bylo to zamítnuto o pět hlasů. Překročíme ke kompromisu 7. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 8. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 102. Je to ústní pozměňovací návrh SD. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jed... 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 18 a 108 identické společně, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, já myslím, že zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zamítnuto, musíme to ověřit. 25. Zahajuji hlasování, končím hlasování a zamítnuto o čtyři hlasy. Kompromis 15, hm, hm, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno o 6 hlasů. 150, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 169, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 a 170, to společně, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto o 7 hlasů. Kompromis 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne? Prosím, nebavte se, když hlasujeme. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, radši to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Zamítnuto o 6 hlasů. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o 7 hlasů. 4 a 58 společně. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pan Kosa. No, tak, já jsem stáhla ten pozměňovací návrh 58 takže by neměl být brát v potaz. Okay. We Then we vote on actually we did I didn't have that information. Já jsem tyto informace neměla, takže budeme hlasovat pouze o čtyřce. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se přijato, 61, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme pozměňovací návrh 61, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto o 14 hlasů. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 60. Kdo je pro? Padá. Takže 62. Přecházíme k 62. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 66. Kdo je pro? Proti? 65. Omlouvám se. Kdo je pro 65? Proti? Zdrželi se? Ověříme 65. Hlasování je u konce. Přijato pět hlasů. 66, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijatom. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 a 75 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 76, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamít, e, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11. Dělené hlasování SAD. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že zamítnuto, ale asi to ověříme. Pozměňovací návrh 11, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto 10 hlasů, druhá část, děleného hlasování 11 padá. Takže přikročíme k 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se přijato 12 a 92 společně. Jsou identické. A pak tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje s Evropským parlamentem, zvláště s výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti, kdo je pro, proti, drželi se přijato a 91 padá. Takže budeme eh, hlasovat o celém rozhodnutí a to budeme dělat za pomoci hlasovacího zařízení. Zahajuji, končím hlasování. Vidím, že tady máme o dva členy EPP více. Třicet šest pro, jedenáct proti a jeden se zdržel. A přecházíme k dalšímu návrhu Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu legislativní rezoluce jako takovém. Zahajuji, ukončuji hlasování. Přijato 34 pro, 10 proti a jeden se zdržel. Děkuji mnohokrát a děkuji i zpravodajům. A to znamená, že můžeme postoupit dál a to je zpráva pana Rolana. Ochrana eh, pracovníků před riziky souvisejícími eh, s vystavením se karcinogenů. Nejdříve máme kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Pozměňovací ne, kompromis návrh MA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis M. N. Opravuje se paní předsedkyně. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 89, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme pozměňovací návrh 89 elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 10 hlasů. Následovat bude úvodní ustanovení a to je kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh. Yes, we go directly to amendment one. Kompromis C bude následovat. Už ho máme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Přílohy. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 23, které je na sedmé stránce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5 na téže straně. Ten odpadá. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 40 na straně 10. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis F. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 54, ten odpadá. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme pozměňovací návrh 62 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme o jednoho člena EPP navíc. Je zamítnut 31 hlasů proti. Pozměňovací návrh 10, kde pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 63. Kdo je? No, ten odpadá. Přejdeme k pozměňovací návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 65 odpadá. Následuje 12. Ne. Ten se nehlasuje. 13 se také nehlasuje. Přejdeme tedy k, k pozměňovací návrhu 14. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh Sedmdesát tři, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 15, kde pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 74 odpadá, přejdeme k 16, Kdo je pro. Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A teď budeme hlasovat o návrhu zprávy, jak byl pozměněn. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme mít tedy jmenovité hlasování o tom návrhu, abychom měli jasno. Všichni jste hlasovali? Děkuji. 41 hlasů pro, nikdo proti, 7 se zdrželo. To znamená, že jsme odhlasovali tedy rozhodnutí vstoupit do meziinstitucionálního vyjednávání. Blahopřejeme zpravodaji. A kdo pro? Proti? Zdrželi se? A ne, to musí být elektronicky. Dobře. Tak to bude elektronické hlasování. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 46 hlasů pro. To znamená, že vstoupíme do vyjednávání mezinstitucionálního a že jsme také tímto řekli, že Claude on odvedl vynikající kus práce o velice konkrétních eh, prvcích důležitých pro evropskou agendu, pro evropské volby. A to nejen pro jednu ze stran, ale pro všechny strany. Takže Ehm, to je důležité, pokud chceme, aby lidé měli zájem o volby. Bod 6 na pořadu jednání. Další bod se týká implementační zprávy o Evropské strategii mládeže João Pimenta López. Začneme kompromisem 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 54, kdo pro, proti, zdrželi se, přijat. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se přijat. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se přijat. 60. Chcete zkontrolovat 63 elektronicky? Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je přijat 30 hlasy. Pozměňovací návrh 60, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 81, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 82, kdo je pro? Proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat 28 hlasy. 83 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 88 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 91 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 101, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 101, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je přijat 29 hlasy. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 105, kdo je pro, oh Zkontrolujeme elektronicky 104, zahajuji hlasování, končím hlasování je přijat. 31 hlasy přejdeme k pozměňovací návrhu 105, Jde pro, proti, zdrželi se přijat. 106, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 106, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto pět hlasů. Pozměňovací návrh. Sto devět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Sto deset, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Sto jedenáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 115, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 118, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 119, kde pro, to je ALDE. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kde pro, proti, Zkontrolujeme druhou část, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnout 31 hlasy, pozměňovací návrh 121, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 122, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 123, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, a Teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronický kompromis 2, ať máme jistotu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut 28 hlasy k 21. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 9. Amendment 1 falls. Under compromise So we proceed to amendment 9. Pozměňovací návrh 9 jste na další stránce. Oddělené hlasování o TPP. První Eh, část, jde pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnutá. Zkontrolujeme druhou část. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je zamítnutá ohlas. Následují úvodní ustanovení, Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme zkontrolovat desítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata o 4, 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat 12. Pro? Proti? Zdrželi se zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. A je přijat opět hlasů. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 17, 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 6 eh, hlasů, 70 hlasy, 18 kde pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 28 hlasů. 19. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 30, pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 32, pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Zkontrolujeme 33. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut o čtyři hlasy. 34, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 35, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Třicet šest, kde pro, proti, zdrželi se Přijat. A budeme hlasovat o návrhu stanoviska, jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato 40 hlasy, 5 proti, 2 se zdrželi. Uh, Děkuji vám. Děkuji rovněž zpravodaj za jeho podíl na tomto úspěchu. A přecházíme k dalšímu hlasování modernizace vzdělávání v EU. Začneme kompromisem A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis FA. Ten odpadá. Dobrá. Tak tím pádem přecházíme ke kompromisu B na další stránce pro. Tady. Začínáme kompromisem S, omlouvá se předsedající pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. Kompromis S na straně číslo 2. Takže pojďme na to znovu. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověřujeme kompromis B. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schválen 28 hlasy pro, oproti 20 proti. A tím přecházíme kompromis C pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, přijat. A Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijat. A přecházíme k pozměňujícím návrhu 32. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňující návrh 33. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňující návrh 44. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis K. Pro, proti, Ověříme. Ověříme kompromis K. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A byl přijat 25 hlasy pro, oproti 22 proti. Poznám 45 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis N pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijat. Poznací návrh 48 pro, proti. Připadá mi, že byl asi zamítnut. Ověříme, dobrá osmačtyřicítka. A už odzahuji a zároveň končím už hlasování. A byl zamítnut 27 hlasy vůči 21 pro. Což znamená, že přecházíme na další stránku. A máme poznací návrh 61 pro, proti, zdrželi se pravděpodobně přijat, ale uvěřujeme. 61. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Přijat 27 vůči 20 hlasům. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Poznací návrh 75 Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňující návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A na řadě kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověřujeme kompromis M. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. A byl skutečně přijat 28 hlasy. 91. Jedná se o ústní pozměňující návrh. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Q. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 93. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis O. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 95. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? asi zamítnut, řekla bych, ale pro jistotu ověříme tu 95. Druhá část konkrétně. Hlasujte o druhé části 95. Zahajuji hlasování. A končím hlasování přijat 28 hlasy. Ano, přijali jsme ji 28 hlasy pro. A přecházíme ke třetí části. Pro. Kdo je pro třetí část? Nyní proti, zdrželi se a rovněž schválena. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, Přijat. Kompromis P. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměcí návrh. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 123 pro, proti, zdrželi se přijat. 127 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 ústní pozměňující návrh zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Přicházíme k 133 pro, proti, zdrželi se, přijata. Sto třicet pět pro, proti, zdrželi se, přijato. A přímo Nyní hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněné potobě. Hlasujte elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A stanovisko bylo přijato 26 hlasy, 22 kolegů bylo proti. Děkuji zpravodajce samozřejmě. A Další bod pořadu jednání výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. A začínáme kompromisem jedna pro, proti, drželi se. Tady najednou jsem znejistila asi musíme hlasovat elektronicky. Zahuji hlasování a končím hlasování. A schváleno 28 hlasy. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověřujeme kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl skutečně přijat 620 hlasy. Přicházíme k 31 pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit. Takže hlasujte prosím o 31. A už končím hlasování a ano, to remíza čili byl zamítnut. 33 pro, proti, zdrželi se přijat, 34 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 10 pro, proti, zdrž... Kompromis 10 ověřujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování a byl přijat 620 hlasy. Pokračujeme 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 11 pro, proti. Takže kompromis 11 ověřujeme. Hlasujte, prosím. A už končím hlasování. A byl přijat 27 hlasy. Pokračujeme 67 pro, proti, zdrželi se přijata, 68 pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se Přijato. A přecházíme ke hlasování o stanovisku jako celku v pozměněné podobě. Hlasujte elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A stanovisko bylo schváleno 26 hlasy. Blahopřeji zpravodajce. Což znamená, Což znamená, že přecházíme k dalšímu velice zajímavému tématu na našem pořadu jednání, což je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Vracím eh, se na kolegy, kteří nemají zájem zde setrvat a vyslechnout si diskusi o životě rodičů a pečujících osob, tak bych prosila, aby odešli z této místnosti, aniž by zde tvořili povyk. Já se snažím zde vytvořit přátelské ovzduší pro zpravodaje u tak poutavého tématu.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 Yes, we'll go. Výborně, takže budeme pokračovat hned následujícím tématem na programu a to má a tím je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. A dám slovo panu Kasovi. Děkuji. Budu mluvit dnes malcky. Jsem rád za tuto příležitost. Takže jak vypadala práce na této problematice? Museli jsme nejprve pro, přenést problematiku z, z úrovně EU na vnitrostátní úroveň. Tak by to naši lidé pochopili. Uh, proto se domnívám, že je dobré, abychom legislativu prezentovali krátce před evropskými volbami, neb to bude mít dopad na evropské rodiny. Cílem je dosáhnout lepší rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Čili, aby rodiče a pečovatelé si mohli vzít volno a aby měli za to náležitou odměnu, aby došlo k zlepšení pracovních podmínek. A pochopitelně z toho vyplývají určité povinnosti zaměstnavatelů. Komise uvádí, že otcové by měli mít možnost desetidenního volna na základě nemocenské a já navrhuji ještě rozšíření o případy adoptovaných dětí a také o osoby, které jsou považovány za otce podle vnitrostátní legislativy. Taky navrhujeme odměnu na základě nemocenské, což by mělo zohlednit evropskou legislativu, která přistupuje k dovolené, která následuje po porodu. Zároveň si myslím, že je to dobrá pobídka pro otce, aby se podělili ho o všechny stránky péče o děti, včetně vzdělávání. A myslím si, že to také bude řešit rozdíl mezi výší nemocenské v jednotlivých členských státech. Domnívám se, že tedy pracující by měli získat odměnu ve výši až 75 hrubé mzdy, spíš než odvozovat tuto odměnu od nemocenské. Takým způsobem bychom smazali rozdíly mezi členskými státy. Pokud jde o věk, pokud z těchto výhod mohou těžit rodiče, a já jsem si vyslechl i zpětnou vazbu ze strany všech zainteresovaných aktérů. Já setkal jsem se s oběma stranami od té doby, co jsem byl jmenován zpravodajem. Někdo uváděl, že bychom neměli za určitou hranici zacházet, někdo zase uvádí, že to opravdu zachází příliš daleko. A bylo tedy náročné dosáhnout určité rovnováhy. Doufám, že se mi dostane spolupráce i v tomto parlamentu. Čili někteří aktéři s tím měli trochu problém a já jsem také upravil tady věkovou hranici z 12 na 10 let. Pokud jde o pečující osoby, tady navrhujeme odměnu ve výši pěti dní dovolené na základě výplaty nemocenské tomto ohledu se domnívám, že by mělo dojít o úpravu tak, aby pečující osoby získaly stejnou odměnu jako rodiče, což je 75 hrubé mzdy. Čili abychom to neodvozovali od nemocenské. Návrhy těchto směrnicích jsou posíleny ještě určitými ustanoveními. Ty vybízejí členské státy k budování středisek a zařízení pro péči o děti, to, abychom pomohli rodičům a cílem je také ochrana zaměstnavatelů, především malých středních podniků a mikropodniků. Protože jsou to v zásadě tyto podniky, které tvoří páteř naší ekonomiky a potřebují naší pomoc ještě více než velké podniky, které mají k dispozici více zdrojů. Z tohoto důvodu jsem chtěl, aby podmínky této legislativy finančně nebo z právního hlediska nezatěžovaly podniky žádné velikosti. Jakožto zpravodaj jsem chtěl dosáhnout dobré rovnováhy, snadno realizovatelné, která bude nápomocná oběma stranám. Společně si myslím, že můžeme z této směrnice učinit otázku, která bude mít pozitivní dopad na celou škálu spektra a tím pomoci úplně všem. Předtím, než bych ukončil tento úvod, chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a jejich asistentům i mým. Víte, naše pozice není jednoduchá, ale myslím si, že díky těmto opatřením se nám podaří skutečně ovlivnit pozitivně eh, tuto legislativu a také vyslat určitý signál v tom, že parlament je silný. A pokud bude parlament silný, U trialogu. Podaří se nám dosáhnout jednotného hlasu a ten bude mít pozitivní dopad na celou Evropu. Děkuji. Děkuji, pane Kaso. Maria Ariana je stínovou zpravodajkou a paní Argorias bude mluvit jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Maria Irene je naší zpravodajkou, ale je momentálně na misi, takže se omlouvám dnes jejím jménem za její nepřítomnost. A vlastně eh, na úvod bych její jménem i mým jménem poděkovala zpravodaj za vynikající práci odvedenou na této otázce. Pokud se podíváme na tři hlavní principy tohoto návrhu tak se jedná o nastolení rovnováhy mezi pracovním soukromým životem, jedná se o boj proti chudobě, zvláště prekérní zaměstnání a také boji proti stereotypům. Hmm, tady se mluví především o tradičním funkcím, které se přiřazují mužům a ženám. A to právě z důvodu těchto třech principů se domníváme, že na to musíme hodně zapracovat a také konstruktivně během procesu jednání, protože jsou to návrhy, které by mohly splnit cíle těchto principů, které jsou nám blízké. Vítám pozměňovací návrhy, pokud jde o nepřenositelnost rodičovské dovolené a s tím spojenou do, rozumnou odměnu pro ty, kteří se pečují o ostatní nebo jsou na rodičovské dovolené, protože návrh komise se odvozuje od nemocenské, což vypadá jako penalizace, protože tady není žádná harmonizace tohoto limitu na evropské úrovni. Nemocenská se vyplácí v některých členských státech v plné výši, zatímco v některých státech se jedná pouze o 60 až 70 hrubé mzdy, jako v Belgii nebo Německu, nebo při výši 20 až 30 hrubé mzdy, tak jako na Slovensku. A to vlastně vytváří nekalou soutěž mezi jednotlivými systémy a vzhledem k eh, propojitelnosti rodičovské a nemocenské eh, bychom měli určitý negativní dopad na to, jak se společnost dívá na rodiče, tak jako kdyby rodičovství bylo vlastně nemocí. Proto se domníváme, že musíme uplatnit alternativní přístup k vyplácení odměn během této dovolené. Myslíme si, že stanovisko může naše politická skupina podpořit. Myslím, že návrh má za cíl odměňovat eh, podle procenta hrubé odměny, hrubé mzdy. Spravodaj eh, navrhuje to upravit na 70 až 75 podle nás si myslím, že bychom měli zajít ještě o něco dále, ale SAD souhlasí s technickým přístupem pro řešení otázek souvisejících s platbami. A já jsem osobně přesvědčena, že určitě dosáhneme nějaké dohody. Nicméně, na druhou stranu, nemůžeme podpořit rodičovskou dovolenou a odměnu s tou související v tomto smyslu. Eh, je to totiž eh, jeden z hlavních nástrojů pro otcovskou a to musí být provázáno skutečně s odměnou. Vůbec to nejde provázat s nemocenskou. Jakým způsobem byste tedy mohli zajistit otcovskou otcům na Slovensku, když by byli odměňováni pouze v 20 až 30 mzdy. Na druhou stranu se domníváme, že je třeba zajistit advoka adekvátní odměnu během rodičovské. Čili v tomto smyslu otcovská by měla být provázána s rodičovskou a s volném pro pečovatele. Marie Irene navrhne dvě věci. E, něco, co souvisí s otcovskou dovolenou, aby byla povinná, odůvodnění je jasné, tak aby mu, e, muži se mohli zapojit do péče o děti od raného věku. To je také způsob, jak zajistit zapojení do soukromé struktury rodiny. To znamená Chceme bojovat proti tradičním stereotypům, které už jsem zmínila. Další věc souvisí s působností návrhu. Přála by si rozšířit návrh na všechny OSVČ a další atypické práce. A za třetí, by ráda podpořila neregresní doložku, která by měla být bariérou proti jakýmkoliv pokusům snížit ochranu pracujících v zemích s nižšími sociálními standardy. A pokud jde o druhou část legislativního návrhu, Především pokud jde o flexibilitu pracovních úprav, tady bychom se měli zaměřit na opatření, které zachovají potřeby pracovníků, protože já si myslím, že správná rovnováha mezi hlavními aktéry v, ne, v naší ekonomice je zásadní. Tu bychom měli nalézt, měli bychom zajistit také nárok pracující na flexibilní pracovní dobu, aniž bychom kladli jakékoliv riziko na stranu podniku a podnikové sféry neposlední řadě si myslím, že by mělo být naším společným cílem nás všech tady v Evropském parlamentu dosáhnout schody nejenom pokud je o legislativní návrh, protože tato směrnice znamená obnovu spravedlivější Evropy po letech úsporných opatření. A myslím si, že všechny progresivní evropské síly, včetně mého souseda, by měly být toho součástí. Děkuji. Paní Ribeiro někoho nahrazuje? Ne? Hlada, hlasíte se? Adele McIntyre, já jsem vás neviděla, neviděla jsem vás chvilku, ale máte slovo. Omlouvám se, já se tady schovávám. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jana Sedanská je naší stínovou zpravodajkou, bohužel tu nemohla být, ale poslala své stanovisko, svůj názor, uvádí, že si pečlivě přečetla návrhy zpravodaje a s potěšením může konstatovat, že sdílíme podobné názory na to, jak posílit návrh komise. Zároveň sdílí názor zpravodaje z výboru FEM, který zdůrazňuje realističnost našich požadavků. To neznamená, že by nepodpořil iniciativu komise. Určitě je to aktuální návrh. Jana má pozměňovací návrhy, které zohledňují následující otázky prvé řadě dostupnost zařízení pečujících o děti. Myslí si, že je to zásadní pro politiku přátelskou k rodině, tak, aby se ženy mohly více zapojit do pracovního trhu. Ale to pouze v případě, že si to ženy a rodiny budou přát. Zároveň bych chtěla, abychom zvážili dopady na podnikovou sféru. To je důležité, zpravodaj toto zohlednil ve svém stanovisku, zohlednil také pozici mikropodniků a malých středních podniků. Chápeme, že ne všichni to asi podpoříme, ale faktem je, že některé flexibilní pracovní úpravy mohou mít negativní dopad na malé podniky a náš konečný návrh by to měl zohlednit. Zároveň chápe, že existují různé situace, především s ohledem o, dejme tomu, děti s některým postižením. Zpravodaj snižuje věkovou hranici pro toto a Jana si myslí, že to je dobrý základ pro budoucí kompromis. Jana by zvýšila tuto věkovou hranici na 12 pro děti s postiženími nebo pro děti se zvláštními potřebami. Bude zvlášť věnovat pozornost pečujícím osobám, bude se snažit říct návrhy, které zohlední konkrétní pozice a konkrétní úpravy takzvaných neformálních pečujících osob. Ale je vám velmi vděčná za práci a bude se těšit na spolupráci s vámi. No a nyní bych se ve zkratce zmínila o pozici Spojeného království. Naše pozice se poněkud liší. Nárok na odměnu pro pečující osoby by byl zcela novou záležitostí, ale už máme vnitrostátní legislativu, která se dotýká některých návrhů ve směrnici, dejme tomu um, otcovské, rodičovské a možnosti žádat o flexibilní pracovní dobu. Takže z našeho hlediska si myslíme, že tento návrh by mohl jaksi zasahovat do vnitrostátních úprav v této oblasti, protože podle naší legislativy ve Spojeném království neexistuje nárok pro měnu pečujících osob, ale máme nárok kdy pečující osoby mohou žádat o flexibilní pracovní dobu otcové tak mohou rovněž. Takže e, my nechceme, abychom zbytečně se oprošťovali od některých takovýchto úprav díky tomuto návrhu. Děkuji a nyní paní Weber. And, uh, yes, allow me to... Já bych ráda poděkovala zpravodaji za velice moudrý uh, přístup uh, k tomu, že se snaží najít text, který bude široce podpořitelný v parlamentu. To si myslím, že je velice důležité, aby se nám podařil tento text, abychom mohli prosadit mandát, protože z toho, co já vím, tak názory rady jsou velice odlišné od toho, co zde vidíme nebo o čem zde diskutujeme. Také bych ráda řekla, že když hovoříme o vyváženosti eh, pracovního a soukromého života, tak eh, ano, mm, Diskutujeme teď o mateřské dovolené, ale diskutujeme především o tom, co je možné. Zajímavé a užitečné je odvozovat eh, to, těch 75 nikoli od eh, nemocenské. Studie ukázaly, že 85 je většinou to, co chtějí otcové pokud mají jít na rodičovskou dovolenou. Ale dalo by se to asi ještě dojednat. Překvapuje mě, že některé e, z postojů, které jsem zažila na mnoha zasedání, pro mě jako řada dalších kolegů, ukazuje, že lidé se dívají na to, dívají tak, jako by těhotenství bylo něco, co proběhne prostě přes noc, no to trvá 9 měsíců konec konců, a když trvá o něco méně, tak pořád je to hodně, takže máte čas se připravit na to, co přijde. A e, porod také není věc, která by se stala mm, nějak nepozorovaně. Většinou víte, když přijde. Takže Eh, otcové i matky, i, i malé a, a střední podniky se mohou připravit eh, na, na život tak, aby to nenarušilo jejich eh, činnost, ale chce to, aby si lidi spolu sedli, popřemýšleli, vyjednali to. Pozměňovacími návrhy budu podporovat také myšlenku flexibilní pracovní doby nebo pracovního uspořádání pracovního času. Je zapotřebí, aby se o tom znovu diskutovalo, aby o tom mohli diskutovat jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele společně. A také jsem pro pozměňovací návrh, který já si přiložím. To je otázka SVČ. Právě jsme slyšeli, že že by eh, materská měla být povinná. Já vím, že můžete utvořit nebo utvářet chování mužů, ale eh, mm, uvidíme, jak, jak to dopadne v tom vyjednávacím eh, procesu ať už zůstane věk dítěte eh, na 12 eh, letech, anebo na 12 letech jenom pro děti se zvláštními potřebami nebo postižením a eh, běžně to bude ten zastropováno 10 letech, to je další věc. Ehm, to se uvidí, to je otázka, jak to vyřešit v souvislosti s, s otcovskou dovolenou nebo s rodičovskou dovolenou, protože, co jsem slyšela, tak rada se bude snažit co možná nejvíc omezit věk dítěte. Výbor EMPL potřebuje silný mandát pro zpravodaje, aby mohl dobře vyjednávat potom s radou. Protože pak už to jednání bude jen těžší. Tak si budeme držet palce a budeme na tom tvrdě pracovat. Děkuji, slovo má Gue. Tania González Peňaz, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také eh, zpravodajovi za odvedenou práci a za vysvětlení, které nám poskytl ohledně směřování eh, tohoto textu. Já bych se chtěla pozastavit u třech významných aspektů tohoto návrhu pana Kázy. Hovoří se tam o různých strukturách, asistenčních strukturách, což jsou věci, které chyběly v textu od komise. A ráda bych se o tom dozvěděla něco více. Protože to je prvek, který je zásadní pro udržení rovnosti na pracovním trhu. Veřejný sektor zde e, musí ukazovat cestu. Myšlenka uchování eh, nepřenositelnosti mm, rodičovské dovolené je eh, důležitá proto, aby se rovnějším způsobem sdílely úkoly. A potom to procento související s odměňováním, eh, hrubým, hrubou odměnou, oproti odměně, která by eh, byla odvozena od nemocenské. To je dobré, protože to alespoň zaručuje určité procento mzdy eh, pro daného rodiče. Jinde jsme snad mohli být ambicioznější. Například procent 70, 75 tedy procent hrubého platu. A to mi připadá nedostatečné podle údajů totiž vidíme, že, že taková to odměna eh, eh, hodně souvisí s tím, kolik mužů, otců eh, využívá takovouto možnost. Protože čím blíž bude ta odměna 100%, tím více to bude vybízet jak muže, tak ženy, aby se účastnili té rodičovské dovolené. A potom by eh, mm, takové to rozdíl rodičovské dovolené mělo být eh, povinné. Normy EU se musí řídit jasnými předpisy. Měly by být tedy dva povinné týdny minimálně. A pozměň, pozměňovací návrhy přiložím ohledně práv eh, pracovníků a pracovnic. Byla zde vymazána určitá část textu. My si myslíme, že zaměstnavatel nebo podnik by neměl být příležitost zamítnout žádost eh, pracovníka či pracovnice za účelem výkonu tohoto práva. Tedy podnik by neměl jinými slovy mít možnost zamítnout takovou žádost. Viděla jsem také různé narážky na malé, střední nebo mikropodniky. My eh, rozumíme těm obavám a vím, že to trápí nás všech, ale hodnocení vlivu eh, nebo dopadu ze strany eh, komise už ukazuje, že pro zaměstnanost růst má takovéto využívání dovolených souvisejících s rodinou Eh, pozitivní dopad. Takže pokud mohou podniky naplánovat eh, takovou mateřskou či rodičovskou dovolenou, tak si myslím, že realizovatelné to je. A také mi zde chybí eh, odkazy na rodiny s jedním rodičem, anebo na situaci s vícerčaty. A také je zapotřebí zmínit další příbuzné, příbuzné druhého stupně. Takže chci zopakovat, že od minulosti podle mého je chybné to, že tato zpráva se soustředí jen na směrnici o mateřské dovolené. Myslím, že zapotřebí podporovat otcovskou i mateřskou dovolenou stejnou měrou. To bychom měli dělat a nejlepší způsob je řešit to v jednom textu. Takže uděláme všechno, abychom k této zprávě nějak přispěli a v rámci dalších jednání, abychom ji vylepšili a aby ten výsledek byl co nejlepší. Děkuji. Děkuji. Předám slovo Miroslasovi Mitrofanosovi za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych rád poděkoval zpravodajovi panu Kazovi za jeho snahu zdokonalit eh, tento dokument, který jsme dostali od komise. Jak víte, Tatiana Ždanuka je kolegyně a je to bývalá členka našeho výboru. Hodně na tomto dokumentu už pracovala jako zpravodajka ve zprávě pro vyvážení profesního a soukromého života v roce 2016. A já teď eh, na základě toho, co ona vykonala, budu pracovat dál na této zprávě. Myslím, že možná bychom měli více zdůraznit eh, mikropodniků, malých a středních podniků a problematiku, s níž se eh, potýkají, ale z jiné perspektivy, protože Zaměstnavatele mají svá práva a zaměstnanci eh, také. Jak se zamě, zaměřuje tedy zpravodaj na eh, změnu této směrnice o mateřské dovolené? Všechny důležité prvky by měly být zmíněny v tomto dokumentu. Eh, je zapotřebí abychom se zaměřili na celkové množství dovolených různého typu, které zapotřebí eh, zaplatit, protože ta odměna by měla odpovídat alespoň tomu, co by dostal pracovník eh, na nemocenské dovolené. Nicméně s tím nejsme spokojeni. Nejsme spokojeni s takovouto kompenzací odvozené od nemocenské, protože ta se liší v různých členských státech a může tam být minimum 40 mzdy v některých členských státech v jiných členských státech by to bylo nedostatečné. Je tedy zapotřebí najít adekvátní výpočet. Proto navrhujeme, abychom to ještě prodiskutovali. Minimální straty pro otcovské eh, dovolené už jsou navrženy v návrhu komise, ale mm, jak už bylo zmíněno, my bychom chtěli navrhnout, aby eh, otcovská dovolená byla plně placená. Líbí se nám návrh komise, že by se věk dětí eh, zvýšil na 20 let. Zpravodaj hovoří o snížení na 10. A my už jsme vedli několik konzultací s různými zaměstnavateli. Mnozí z nich mají obavy ohledně zvyšování věku dětí. Ehm, nicméně my to vidíme jako mm, dobrý eh, vývoj. Tím, že se navýší věk dítěte, tak to zvýší produktivitu eh, a nakonec to bude prospívat eh, výkonnosti na pracovišti pro zaměstnavatele. Náš návrh, tedy předložíme do těch pozměňovacích návrzích, je zapotřebí zvláštního uspořádání eh, pro eh, přenositelnost otcovské dovolené a eh, jsme spokojeni se skutečností, že určité části už se objevují v návrhu komise, ale myslíme, že pět dní není to, co bychom mohli nazvat skutečnou Eh, dovolenou tohoto typu a budeme dále na tom pracovat a jednat s kolegy. Děkuji. Vítám zde na výboru. Vítám vás zde na výboru EMPL. Za FDD paní Laura Adjaya tu není. Bude ji někdo nahrazovat? Za NF eh, Joel Melan tu taky není. Nikdo ho nebude nahrazovat. Dobře. Takže zde máme seznam zapsaných řečníků a já předám slovo panu Kozovi. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a szót. Děkuji vám, děkuji vám za slovo. Rád bych se podělil o celou řadu úvah s vámi. Jedná se o výjimečně kvalitní text a je dobrá, je, je to dobrý základ pro další úvahy. Můžeme být velkou měrou eh, spokojeni a souhlasíme. Je to dobré pro um, prosazování lepší zaměstnanosti i rovnosti pohlaví v různých zaměstnáních. Je ale důležité, abychom nikdy nepouštěli ze zřetele, že se jedná o politiku pro celou rodinu. Proto ale musíme zvažovat a dávat pozor na subsidiaritu, na její dodržení, protože ta spadá do pravomoci členských států. Jak už zde bylo řečeno, já rovněž sdílím ty úvahy a pochybnosti týkající se malých, středních a mikropodniků. Ehm, když si teda vezmeme ehm, posouzení dopadů, tam se dopad právě na tento typ podniku nezvažuje dostatečnou měrou. Jak oni si s tím poradí? A vyhovuje mi, že se zpravodaj snaží soustředit na tento aspekt. Rovněž se domnívám, že záleží na tom, aby ten systém zůstal flexibilní. Nepřejeme si, aby někdo byl nucen se rozhodovat pro rodinu nebo mezi rodinou a profesním životem. Tady je třeba nalézt řešení, které bude vyhovat všem. A zároveň bychom ale nechtěli, aby to vedlo k tomu, že se nám budou rodiny zmenšovat. Uh, flexibilní dovolená či odvozování proplacení, tam si to musíme ještě i prohlédnout z praktického hlediska. Přece existují členské státy, které jsou poměrně velkorysé, co se týče otcovské či rodičovské dovolené, tam je to snad mnohem snažší si volit. V Estonsku je to tak, že například se proplácí 100 a dokonce otec může zůstat doma až rok a půl. V jiných státech ale pak to třeba může obnášet pouze 10%. A to nás musí vést i k zamyšlení, jak to, že zde máme takové velké rozdíly. Zamyšleme se společně kde byla spáchána chyba a jakým způsobem můžeme nově nastavit pobídky. A pak ještě pár slov k maďarské politice pro podporu rodiny. V naší zemi se tím intenzivně zabýváme a tam nám záleží na tom, aby rodiče mohli s dětmi zůstat doma tak dlouho, jak si to přejí ale zároveň ani nepřišli o finanční podporu. Maďarská rodinná politika je dobrý příklad a ono to ani není proto, že jsem sám z Maďarska. Mně se líbí i estonský systém, kde můžou rodiče zůstat až rok a půl doma. Pak dětské přídavky, i ty jsou dobrý nápad když někdo se rozhodne jít do práce například po půl roce, důležité je, aby přesto pobíral finanční podporu, aby rovněž rodiče měli se kam vracet, aby měli právo na uchování svého pracovního místa. Finanční podpora. To není vše. Musíme mít i lepší zařízení pro výchovu dětí a ten systém musí být posílen, aby byla nabídka těchto zařízení, eh, školek a tak dále. Já v souladu s tím, co zde eh, vysvětluji, podám i pozměňovací návrhy, protože to je podceňovaná, ale velice silná pomoc pro rodiny. A rovněž zde zazněly komentáře k podpoře dětí dětí či podpoře rodičů dětí se znevýhodněním či s postižením. V Maďarsku rodiče právě těchto dětí mají právo na delší rodičovskou dovolenou. Je pravda, že tyto děti potřebují intenzivnější péči a i ta rodina. To má náročnější a proto by měla mít lepší podporu, ale zároveň chci panu Kazovi poblahopřát, protože co by základ je to skvělé. Děkuji. A jako další paní Riber. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu poděkováním panu Kazovi. Opravdu skvělé odvedená práce. Ono se mu opravdu podařilo nastavit tu rovnovahu optimálním způsobem. Sice to naráží na kritiku. Jsou zde mnohé argumenty, ať už tím či o ním směrem, ale my to musíme vystihnout co nejlépe, protože to po nás občané čekají. Právě my jsme legitimními představiteli našich občanů a naše sněmovna má povinnost rozlišit či se odlišit od toho, jak k tomu přistupuje rada. Rodičovské povinnosti přece nekončí tím, že se někomu narodí dítě. Musíme mít sdílenou péči o to dítě a to musí být možnost, aby rodiče, otec i matka měli možnost o to dítě pečovat a to ve všech fázích života tohoto dítěte a i včetně toho, když dítě onemocní. Tam máme nejrůznější typy onemocnění. Musíme rozlišovat mezi situací, kdy dítě onemocní chřipkou, případně když musí být odvezeno do nemocnice, či kdy musí se někdo postarat o situaci, že nějaký člen té domácnosti onemocní rakovinou, či že už eh, v té rodině žije osoba postižená, či případně, že tam máme seniory, kteří rovněž eh, potřebují pomáhat. Takže tady u toho návrhu zastávám stanovisko, že ten návrh by se neměl omezit pouze na aspekt rodičovství, ale že by tam měly být zakotvena, měla být zakotvena i jiná práva aby ta rovnováha mezi pracovním a soukromým životem nerozlišovala mezi pohlavími a nerozlišovala mm, nějak mezi ženami, aby z toho nevyplývalo mezi řádky, že to stejně je pak všechno na ženách. Pan Gerike jako další. Děkuji vám blahopřeji Davidu Kazovi. Problém, že to téma se vůbec objevilo na programu, tak jediný problém spočívá v tom, že u rodičů se vůbec tam o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nakonec té zprávě nehovoří, protože já se tady pokusím vysvětlit, o jaké rovnováze mezi čím a čím hovoříme. Uh, to, že rodičovství popisujeme, co by dovolenou, tak to je urážka této instituci. Ať už se jedná o to, že dítě vychovává otec či matka. Rodičovství zcela různorodým způsobem znamená i práci. My přece se musíme o to dítě postarat a e, obstarat vše pro něj, když onemocní, nemůžeme do práce. Někdy můžeme pracovat pouze na částečný úvazek, což znamená, že nám bude pár let chybět do plného důchodu. Proč? Proč se to takto postihuje? Protože se rodičovství nevnímá jako práce. Dokud se nebude role rodiče opravdu posuzovat jako zaměstnání v podstatě de facto srovnatelné například s pečovatelem v dětském domově či v nějaké výchovné instituci, tak tam té rovnováhy nedosáhneme. Zároveň je důležité, abychom si dokázali klasifikovat tu dobu, kdy jsme rodiči. Jakým způsobem? Tady záleží na tom, abychom si zkusili porovnat ty profese, které se nějak pojí s dětmi. Například učitelka v mateřské školce, učitel, pečovatel a tak dále. A pak si to usou vstažnit s tím, jak eh, se musí dítětem zabývat rodič. A když chceme dávné dále roz, dosáhnout té rovnováhy, tak se musíme zamyslet i nad finanční otázkou. Jaké výhody skýtá bezdětnost? Nemít děti, to je v podstatě nejlepší daňový model, a i nejlepší model důchodový. Dokud tady nevznikne spravedlnost mezi rodiči a bezdětnými, tak přece vůbec nelze hovořit, nelze vůbec ani zmiňovat rovnováhu. Tady přece z pohledu technicky finančního a daňového nejdříve musíme nastolit rovnováhu, která vyváží roli rodiče s tím, jak žije bezdětný. A pak, když zvážíme, že rodič nutně zůstává doma, když má děti, tak se i to musí vzít v potaz. Psychologové hovoří o tom, že první dva roky by mělo dítě mít neustálý kontakt s rodiči, pak je ta další fáze třetí až devátý, či třetí a šestý, třetí fáze, sedmý až třináctý rok života. To už je probádáno a i my můžeme ty modely utvořit podle toho, do jaké míry to dítě ty rodiče potřebuje, do jaké míry ti rodiče musí to dítě doprovázet, pomáhat mu. A až když to budeme mít nastaveno, tak můžeme začít přistupovat k pojmu rovnováhy a nebudeme neustále se muset zamýšlet nad tím, eh, proč pak máme eh, tu mezeru v našich výdělcích nezávisle na tom, zda jsme otcem či matkou. Přesto však je třeba říci, že těch prvních několik dnů či týdnů je důležitá matka, která je nezbytná, ale potom ano, souhlasím s tím, že to může být jak matka či otec. Děkuji. Pan Hoč. Pan Hoc. Děkuji, paní předsedající. Je dobře, že Evropský parlament náš výbor a rovněž pan kolega Kasa se snaží obohatit téma, jimž se už zabývá komise i rada. Jedná se o obtížné téma a záležitost je vážná a myslím si, že to dilema je na dlouhou trať, protože dá se opravdu smířit něco, co je velice obtížně smířitelné, ale zároveň to potřebujeme. Je možné zároveň úspěšně pokračovat ve své profesní kariéře a být i spokojeným rodičem? Je to reálné? je to uskutečnitelné a sám pojem rovnováha mezi pracovním a soukromým životem znamená, že bychom měli rovnou měrou žít profesně i soukromně. Ale když se podíváme kolem sebe, tak vidíme takzvanou dynamickou rovnováhu. A ono to nikdy není úplně rovnou stejnou měrou rozděleno. Vždy je to určitý dynamický vzájemný proces, nějaké přetahování a my si musíme uvědomit, že rodina a i profesní život znamenají důležité mm, dopady v našem životě. A v Evropě 65 eh, absolventů či absolventek univerzit jsou ženy, ale pracuje jich 15% méně než mužů. Takže víme, že ten problém existuje a proto je důležité, že tento dokument, tuto zprávu máme na stole. Ovšem, zároveň si musíme uvědomit, že je zde velká otázka, totiž unijní směrnice dokáže někoho obšťastnit opravdu profesně či soukromně? Tady přece každý členský stát musí sám hájit určité fundamentální hodnoty, které budou jednoznačné a konkrétní a které zavedou rovnost. Tu základní rovnost. Například všichni by měli mít přístup k um, mateřské školce a k jeslím anebo všichni zaměstnavatele by měli dávat možnost nějakého, nějaké podpory těm, kteří potřebují rodičovskou dovolenou. Máme i záležitost nikoli pouze malých dětí či dětí s postižením, ale i starších rodičů. Někdo například bude spokojen profesně, ale pak bude mít své rodiče už seniory o které se nebude muset moc nikdo postarat. Nebo když budeme nutit otce, aby odešel sám na otcovskou dovolenou a zároveň matka dítěte ještě kojí, což víme, že je velice dobré, tak je to moudré. V Polsku máme program, který se jmenuje 500 plus. Pokud má někdo více než jedno dítě, tak dostává 500 zlotých na každé další dítě. Pak máme program Maluch plus, malé dítě plus, kde se dává přídavky na jesle. Pak máme i nový program Byty plus, kde se snažíme pro všechny novomanžele zajistit přístup k bydlení. Tedy mnoho iniciativ, které se snaží usnadňovat přechod mezi profesním a soukromým životem. Já na druhé straně, i když vím, že je to třeba, tak to dále dělat, mám obavy, zda se tady zda dá něco učinit povinným. Naopak bych řekl, že bychom spíš měli všeho se snažit dosáhnout argumenty a tvorbou určitých podmínek, aby ta rovnováha nastala Jak si sama. Děkuji. Děkuji. Paní Pimenta López. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, rád rovněž poděkoval zpravodaji za už odvedenou práci na tomto dokumentu a rovněž se mi líbí nasměrování toho celého úsilí, že by měla vzniknout nová směrnice tedy. Zatím z toho, co jsem vypozoroval, tady mám jednu připomínku. Komise přišla s návrhem a pak máme i diskusi, která je vedena na radě mezi členskými státy. V Evropském parlamentu máme velice různá stanoviska rovněž, na která narážíme a objevují se různé otázky. V Evropské unii se zdá, že je možné dospět ke konsenzu pouze v případě neoliberálních politik. Ehm, je těžké u ostatních témat eh, k tomu dospět. Je to mnohem obtížnější, například když se jedná o sociální politiku, o mateřskou dovolenou, o eh, udržitelnosti sociálních nároků a práv. Tedy zdá se, že přece jen bychom se měli snažit o vylepšování sociálních podmínek v EU. A tady máme významné rozdíly mezi členskými státy. O tom už tady hovořili předřečníci. A to je skutečnost, od které nemůžeme odhlédnout. A důležité je postarat se o to, abychom kdykoliv se zabýváme novou směrnicí, byla zabudována právě ta neregresní doložka aby se nemohlo objevit nějaké snižování záruk, například v Portugalsku. Pokud se budeme snažit uvést do praxe něco, co zde popisujeme, aby zároveň tím došlo ke seškrtání ustávajících práv a záruk. Mateřská, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, tady se domnívám, že by to mělo být prodlouženo zejména když se podíváme na potřeby dítěte, potřeby matky, ale zároveň na potřeby rodiny. Rodiny jako domácnosti. Tady se můžeme odvolat na doporučení mezinárodních organizací, například VHO, která konstatuje, že u e, toho, jak prvních šest dětí, eh, měsíců roste dítě v prvních šesti měsících svého života, takže tam je doporučeno kojení. A to by zde mělo být zohledněno. Rodičovská dovolená musí být eh, přirozeně zakotvena eh, tak, aby si rodičovský pár mohl sám učit, jak se ji rozfázuje a musí být přenositelná. Nemůžeme orodovat za rovné postavení, kdyby zde nebyla kompenzace stoprocentní. Rovněž mi připadá nemístné, porovnávat či odvozovat porod od nějaké nemoci. To je až karikaturální. Je třeba zde vycházet s proplácení 100% mzdy. V opačném případě zde bude jedna strana postihována. Víme, že statisticky žena už i tak vydělává pouhých 60 eh, až 70, 70 toho, co vydělává průměrný muž v EU. A tím pádem, kdybychom to nenastavili na těch 100%, tak eh, by právě muži neměli chuť odcházet na tu otcovskou dovolenou. Ani by to nebylo pro tu rodinu únosné pouze takto je k tomu dokážeme vybídnout. Já hovořím za Portugalsko, tam ta přenositelnost existuje a v praxi to znamená, že právě otcové se silněji angažují do výchovy dítěte v mladém věku, pokud se proplácí eh, rodičovská stoprocentně. Musíme po porodu dítěte brát v potaz postižení dítěte a neredukovat to na pouhých 12 let dítěte. Nesmíme vše porovnávat s nějakou nemocí, jde o koncept rodiny. Rodinné jednotky, my to máme i v ústavě v Portugalsku zakotveno, že totiž máme jako rodič či bezprostřední přímý příbuzný nárok na 30 dnů ročně na rodičovskou péči. A e, to je něco, co se pojí s rodičovskou péči a s rodičovskou dovolenou, ale nikoli s nemocí. Jinak veřejné investice do příslušných infrastrukturálních projektů musí následovat. Musíme mít nabídku příslušných výchovných zařízení, asistenci rodičům, tak, aby bylo zajištěno, že nikdo není neuměrně přetížen. Jinak, co se týče pracovních podmínek, o flexibilitě už zde hovořili předřečníci. My jsme proti konceptu flexibility, který by měl být uplatňován takto v souvislosti s smyřováním pracovního a soukromého života. Nejdříve musíme se postarat o to, aby pracovní doba matky a otce se přizpůsobila požadavkům rodiny. Tam by se mělo počítat s tím, že se jim spíš ta pracovní doba zkrátí. Ne, aby pak museli v tom týdnu si to odpracovat i tak, ale jindy. Mateřství to vůbec nechápeme jako problém po podnik. To se nedá vůbec domyslet. Přece my jsme občany Evropské, Evropské unie, máme tady 80% zaměstnanost a máme už mechanismy, máme možnost uzavírání smluv tak, aby bylo vše pokryto. Nárok na dovolenou, každý podnik má, jak už zde bylo řečeno, i čas na přípravu, aby se připravil na to, že matka či otec nebudou chodit do práce. Ono přece není to tak, že otěhotníme v den číslo jedna a po týdnu už rodíme. Máme přece při nejmenším 6 měsíců čas a podnik může přistoupit k příslušným krokům. Například si může najmout náhradu na dobu určitou na toto období. Tedy sociální ochranné mechanismy, pracovní ochranné mechanismy musí být vylepšeny pro matku, ale i pro otce, tak, aby mohli skutečně čerpat práva, která jsou jim zajištěna. Já už jsem to zde říkal, nestačí si jenom eh, formulovat eh, hezký legislativní rámec, pokud eh, pak nemáme možnost se přesvědčit ani zaručit, že to bude v praxi fungovat. Jinak je to pouze cár papíru. V Portugalsku a pravděpodobně i ve zbytku Evropy stále častěji dochází k situaci, kdy ženy či muži nemohou čerpat ani ústavně zaručená práva a je ohrožena jejich práce. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím poděkovat Davidu Kasovi za jeho velice vyvážený přístup. Nicméně souhlasím, že rodičovská dovolená skutečně potřebuje odměnu, včetně otcovské. Od otcové si často neberou volno z toho důvodu, že nemají dostatečnou odměnu. Takže to, to bychom měli ještě jednou proskoumat. Pružná pracovní do, doba, pružná pracovní úprava. Hm, kolega tady říkal, že bychom měli nalézt rovnováhu, aniž bychom eh, nějakým způsobem neohrozili životnost podniků. Myslím si, že to je extrémní. Pochopitelně podniky musí být konkurenceschopné a musí vydělávat, generovat zisk. Pro velké podniky je to jednodušší pochopitelně zavádět takové to pružné pracovní doby. Vidíme to v našich zemích, protože flexiworking se uplatňuje často, ale pro malé střední podniky, pro mikropodniky je to daleko národničnější, takže snad se nám podaří dosáhnout nějaké přiměřené rovnováhy i v těchto případech. Pan Koza mluvil o potřebě nezapomínat na vnitrostátní legislativu. Kolega z Portugalska tak říkal, že tato směrnice by rozhodně neměla zmírňovat už stávající standardy. Všichni víme, co se stalo se směrnicí o mateřské. A rozhodně nechceme, aby to samé se stalo v tomto případě. Takže s tímto na mysli si myslím, že bychom eh, se měli podívat na vnitrostátní legislativu. Tady ho eh, už se mluvilo o tom, jak to vypadá v případě péče ve Spojeném království. U nás je to podobně. Tato péče je často neformální eh, v Evropě a 75 této péče jde a leží na ženách. Čili pokud budeme žít dlouho a budeme mít to štěstí, tak budeme potřebovat péči. A to je otázka společenská. A v tomto ohledu evropská legislativa je zapotřebí, protože jsem slyšela kolegy, kteří říkají, že evropská legislativa není vhodná a s tím já zásadně nesouhlasím. Nevím, zdali se nám to zvládnou upravit v této zprávě, ale myslím si, že je důležité pochopit, že finanční podpora nestačí. Musíme mít péči o děti, kvalitní a také k dlouhodobé péči, abychom skutečně měli i rovnováhu v případě pečujících osob. Protože pokud nebudeme dávat pomoc lidem, pochopitelně pět dní za rok, to je výborné, jsem ráda, že vůbec ten princip máme, ale pojďme se podívat ještě za tuto hranici, co dalšího bychom mohli udělat. Souhlasím s horní věkovou hranicí pro děti, pokud jde o ty se zvláštními potřebami. To je další věc, kterou musíme přeskoumat. Určitě to nebude jednoduché, ale měli bychom se na to zaměřit. A dva kolegové, myslím, mluvili o důchodech. Někdo, kdo nepracuje z důvodu péče, tak přijde o mzdu, přijde o příspěvky, to má dominový efekt, po 20-30 letech možná budou mít menší důchod. Nevím, jestli to tady budeme moci řešit možná v bodu odůvodnění, ale budeme se muset snažit o to, aby dnešní pečující osoby se nestaly chudé osoby, většinou chudé ženy, staré ženy. Takže děkuji zpravodaji za eh, toto stanoviska. Jsem ráda a budu se těšit na další výstupy a další práci. Děkuji, paní Šodrová. Děkuji. Nejprve musím našemu zpravodaji poděkovat za návrhy, které jsou rozumné a vyvážené, zahledňují zájmy matek, otců, dětí a zaměstnavatelů. Mohu většinu návrhu podpořit. Také jsem ráda za to, že se zdůrazňuje potřeba dobrých zařízení pro péči o děti. Také mohu podpořit úpravy související s přiměřeným příjmem. Aby byl přiměřený příjem skutečně přiměřený, tak by se rozhodně neměl odvozovat od nemocenské, měl by být odvozen od hrumé mzdy. V případě otcovské je odvozenost od nemocenské vhodná, protože je to tak jako v případě mateřské. Ale rodičovská a mateřská by měla být placena jakožto díl hrubé mzdy. K tomu 75 minimum eh, se mi zdá být až příliš vysoká hranice, takže bych eh, navrhla určité alternativy. Zároveň bych ráda uvedla, že zpravodajce a s tím souhlasím, chránit malé střední podniky, protože pochopitelně členské státy by měly mít pružnost tom, jak chtě, budou chtít administrativně zatížit malé střední podniky. Také souhlasím se snížením věkové hranice pro rodičovskou dovolenou. Spravodaj navrhuje 10, komise 12 a já se domnívám, že bychom to mohli ještě snížit. Myslím si, že 8 by bylo rozhodně dost pro splnění cílů směrnice. To je můj názor. A pak je třeba řešit ještě některé další věci. Já vypracuji pozměňovací návrh. Eh, definice příbuzných je poměrně úzká Myslím si, že to by se mohlo upravit. Rodičovská dovolená, nepřenositelnost, to je eh, dobrý nápad, ale čtyři měsíce si myslím, že je příliš omezující jak bylo uvedeno pro malé střední podniky. Tady je třeba mít realističtější přístup. Já bych navrhla kratší dobu nepřenositelnosti a navrhla bych jako ošto alternativu bonus pro rodiče, kteří se dělí o rodičovskou povinnost. Není to tak eh, restriktivní, je to více motivující, jak víte, v Německu už to funguje velmi dobře. Takže já navrhnu některé pozměňovací návrhy a budu doufat, že se nám připraví při, vypracovat stanovisko, které bude dobrým podkladem pro kompromis. Pan Kasa? Nebo je tady někdo za komisi? Ano, máte slovo. Mnohokrát děkuji Paní předsedkyně, my bychom to rádi podpořili, vážíme si podpory tohoto návrhu směrnice. Tak souhlasíme s tím, že kompenzace a dovolena pro otce v kombinaci je nejlepší řešení pro dosažení pokroku na pracovním trhu. Také bychom rádi připomněli, pokud jde o subsidiaritu, že už máme evropský legislativní rámec pro tuto rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem, který ilustruje že je třeba v této oblasti jednat a hm, zde uvedené kroky jsou v souladu s principem subsidiarity. Pokud jde o kompenzaci, komise má za to, že stanovení minimálního standardu v hranici přibližné, alespoň pro otcovskou, že to by doladilo návrh a v neposlední řadě nepodporujeme odkaz na vnitrostátní úpravu, na kolektivní dohody pro definici pracujícího. Totiž takovýto odkaz by znamenal, že členské státy mají volnost si definovat pracujícího a to by bylo zavádějící a Myslíme si, že by to vneslo do působnosti směrnice právní nejistotu. Děkuji. Děkuji, pan Kasa. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové. Jsem velice rád, že stínoví zpravodajové a kolegové víceméně sdílejí stejné názory já se budu těšit na spolupráci s nimi, ale musíme zachovávat vysokou míru ambicí. Nicméně nepřehánět, protože držme se při zemi. A až na to dojde, určitě ta spolupráce bude dobrá. Já jsem si tady poznamenal všechny požadovky, především pokud jde o rodiče, Eh, s dětmi, které mají zvláštní potřeby. Podíváme se, jak se to dá upravit. Pokud jde o Spojené království a portugalskou legislativy, tak tady máme regresní doložku, která má zajistit, aby členské státy, které mají příznivější podmínky, je nebudou muset upravovat směrem dolů z důvodu naší legislativy. Je důležité nezapomínat, jak to vypadalo s mateřskou. Když to nebude realistické, tak k stejné věci dojde v tomto případě. Ať se to neopakuje tak, jako v případě směrnice o mateřské. Čili držme se při zemi. Ať se směrnice o mateřské schválí další fázi tady v parlamentu. Začněme s něčím, co je uskutečnitelné. V radě to bude těžké. Nezapomínejme na to. A nepřehánějme, pokud jde o předkládání nových návrhů. Pojďme to upravit způsobem, aby to skutečně bylo v rovnováze. Skutečně nevyřešíme všechny problémy, které existují, všechny vnitrostátní problémy. Pojďme si říci, jaké jsou minimální standardy, s kterými můžeme všichni souhlasit. Bude to začátek a ten nám do budoucna pomůže doladit eh, tuto legislativu a směrnice o mateřské. Děkuji mnohokrát. Thank you all for this discussion. It was interesting. Děkuji mnohokrát za tuto rozhovor, byla zajímavá. 13. dubna ve 12 hodin máme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. 11. července budeme hovořit a, a hlasovat na a, eh, výboru a následně e, následně na plánním zasedání, ale to není potvrzeno. A nyní nás čeká poslední bod na pořadu jednání tím, že status sociálních a solidárních podniků. Zde je zpravodajem pan Becker a já jsem překvapena, že je to tolik kolegů, kteří si chtějí poslechnout pana Beckera. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rovněž rád, že je tady vás tolik, co ještě máte na mě čas. Eh, děkuji všem stínovým zpravodajům rovněž za konstruktivní vyjednávání s panem Maštálkou, který je um, příslušným za Jury. Rovněž za, děkuji IVS za skvělou studii. Sociální podniky, to je velice významný činitel v rámci evropského hospodářství od krize v roce 2008 se to projevilo zejména. Sociální služby zaměstnávají přibližně 10 všech zaměstnanců v Evropě. A od začátku krize dokonce vytvořili nových 1,8 milionů pracovních míst. Sociální podniky přispívají k sociální integraci osob s postižením či jinak znevýhodněných a zároveň se snaží chránit životní prostředí i sociální podmínky. Tam nejsou žádné střety, ale je potřeba sociální rámec a podmínky, aby se tržní hospodářství stálo ještě sociálnější, protože tyto podniky jsou jeho nejdílnou součástí. Proto si přejeme statut pro všechny sociální podniky. Jedná se o často o zrušení, či například Červený kříž, to je veřejně prospřecná společnost, pak družstva, nadace a tak dále. A tato forma, podoba podnikání je o to významnější, že přitahuje mládež. Mladé lidi, kteří mají ambice týkající se životního prostředí či sociální rovnosti. A ty základní záležitosti podle mě spočívají v tom, za prvé, první rok těch zisků, který se bude týkat u sociálních podniků převážně reinvestovaných. Tam bude ta podmínka, že si je mohou ponechat, když je budou reinvestovat v zájmu posílení právě sociálního aspektu těch svých cílů. My se domníváme, že sociální podnik by měl sám dokázat, že ten trh ovlivňuje a jeho sociální podobu. V tom smyslu, v jakém byl zřízen. Rovněž se domnívám, že je prospěšné, že se zabýváme tím tématem a že se snažíme o zviditelnění výsledků této kategorie podnikatelů. A když se podíváme na to, jaký typ podniku to je, tak já vám vyjmenuji pár příkladů. Například máme hotel, který vede eh, firma Caritas a zároveň máme i cateringovou a eventovou agenturu a ptáme se, co je na tom až tak sociálního, no tak ten sociální aspekt spočívá v tom, že oni zaměstnávají dlouhodobě nezaměstnané. Tedy právě těm dlouho nezaměstnaným lidem pomáhají z jejich, zdálo by se, bezvýchodné situace. Případně opravny eh, televizorů, opravny kol. Ty sami o sobě nic sociálního hm, nedělají v tom smyslu, že se jedná o kola, ale oni zaměstnávají bývalé vězně lidi propuštěné z výkonu trestu a to má hmatatelný dopad a obrovský význam a to už se vůbec nemám v úmyslu zmiňovat to, že vlastně oni spoří i prostředky, které by jinak stát musel vynakládat na různé dávky. A nemluvě o tom, že těm lidem znovu vracejí smysl života. V tom, že jim umožňují být znovu pracovně aktivní. Máme střediska pro diagnózu rakovinu prsu, kde se to, mm, mm, mm, to zkoumání těch eh, prsních eh, prsou, prsních žláz se odehrává prostřednictvím slepců. Eh, slepé osoby, které by jinak neměly eh, uplatnění. Jiní lidé jsou voleni například na péči o děti a o postižené. My v té zprávě žádáme podporu těchto sociálních podniků a mělo by se to odehrávat jak na státní úrovni všech členských států, ale i na regionální úrovni a to plošně máme tam i záležitost, která zatím konzenzuálně není, ale já vám je zde předestřu. Jedná se o systém certifikace, kde sociální podniky a ty, které se o to chtějí ukázat, o ten statut, tak budou mít certifikát. Oč tam půjde? Totiž o to, zda soukromý investor bude ochoten více investovat do těchto podniků. Máme tam stovky tisíc peněz, které by do toho mohly jít a každý ten investor nemá možnost si to ověřit, zda ten dopad má sociální povahu či ne. Takže pokud si přejeme vyšší investice z kapes investorů, kteří se možná nechtějí až tak honit po zisku za každou cenu, ale naopak chtějí mít jistý příjem z něčeho, co je prospěšné, tak bychom si zároveň měli přát i tento typ certifikace. A v neposlední řadě a stručně opracím se na vás, přispějte svými pozměňujícími návrhy do 9. dubna v 17 hodin. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám. Předám slovo dalším kolegům. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já chci omluvit pana Chaviho Lopeze, který zde dnes nemůže být. Eh, kvůli tomu, že má zasedání z eh, odbory v Chentu, jak už je předem slíbil. Nyní bych chtěla promluvit tedy ze SAD. Především chci poděkovat všem za odvedenou práci, oběma zpravodajů, jak z výboru Jury, tak Empl kteří takto organizují práci ohledně této zprávy z vlastního podnětu a sdílejí eh, zodpovědnost za tuto zprávu. Oba dva zpravodajové správně zvolili směr na základě hodnotící studie, jak už se zmínil pan zpravodaj. Tato studie musí doprovázet každou zprávu z vlastního podnětu a hovoří o tom, zda Eh, takovéto rozlišování služeb či produktů eh, poskyto, mm, poskytovaných podniky, eh, mm, mohou být takto označeny daným způsobem, že to jsou podniky, mm, které jsou založeny na sociálním nebo solidárním základě. A Následně je zapotřebí zhodnotit kritéria, podle kterých se tato eh, etiketa bude umožňovat. Zpravodaj Ample navrhuje, aby implementační náklady byly minimalizovány pro takovéto podniky. Je zapotřebí také se zaměřit na přístup k financování u těchto druhů eh, podniků. S tím obecně souhlasíme ale jsme přesvědčeni, že je zapotřebí doplnit eh, pár pozměňovacích návrhů, eh, které by vedly tu, tuto naši linii dál. Abychom žádali komise, aby poskytovala skutečně evropský rámec ohledně tohoto způsobu mm, eh, označování podniků, tak aby podniky mohly fungovat správně na vnitřním trhu, a podniky, které jdou za ehm, svůj zisk a za e, patřičné e, hranice, aby takto byly odděleny a že je zapotřebí e, najít podniky, které fungují solidárně a sociálně na úrovni EU. Je zapotřebí umožnit také těmto podnikům přístup k veřejným zakázkám na veřejný trh a umožnit jim aby se mohli účastnit na strategii 2020, ehm, zaměřen, který je zaměřený na podporování sociálního eh, sociální inkluze, udržitelný růst a hm, pracovní místa. Jsme ochotní a těšíme se na další spolupráci se, se spravodají v tomto sektoru v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní McIntyre má slovo. Děkuji. Především bych ráda omluvila Janu. To je naše stínová zpravodajka a nemůže zde dnes být. Přála si poděkovat panu zpravodaji nejen za návrh, ale také za jeho úsilí vyslechnout všechny další stínové zpravodaje. Nepochybně podpora sociálních podniků je velice cená iniciativa. Sociální cíl společně s podnikatelským rozměrem jsou jedním ze způsobů, jak reagovat na potřeby místních společenství v EU. Sociální podniky také často působí eh, v sektorech, které eh, vyžadují eh, intenzivní pracovní nasazení a napomáhají ekonomickému růstu. Jana by si přála, aby toto označování podniků neznamenalo buď restriktivní kritéria, anebo příliš zatěžující kritéria. A formality eh, k dosažení eh, takového označení by měly být eh, minimalizovány. Co se týče sociálních podniků, měli by mít přístup k veřejným zakázkám. Musíme mít na paměti, že nechceme vytvořit neférové podmínky pro běžné podniky. Jana také zmiňuje často opomíjenou situaci těchto podniků se sociálním rozměrem. To neplatí pro všechny členské státy, bude to respektovat ve svých pozměvacích návrzích. Velice se těší na další spolupráci a pokud také mohu něco dodat osobně, tak musím říct, že je báječné, že Heinz Becker opět pracuje na eh, věci, jako je sociální podnik, protože on je velký zastánce sociálních podniků. My už jsme na tom spolupracovali v minulosti a jenom bych ráda řekla, že jsem velice hrdá na to, že mohu vést podnik ve Velké Británii, který využívá sociální podnikání k tomu, aby podporoval svůj vlastní výrobní proces a já si myslím, že to je obrovská příležitost pro sociální podniky, jak spolupracovat s běžnými podniky a jak z toho může mít celá společnost prospěch. To si myslím, že je právě cílem eh, celé této iniciativy, aby, tito, eh, aby lidé mohli eh, podpořit podniky, kteři, které provádějí nějakou výrobní nebo pracovní činnost a to si myslím, že bude báječným výsledkem této zprávy. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za výbornou práci a souhlasím s ním. A obecně s dalšími předřečníky ohledně sociálního dopadu so, sociálních a solidárních podniků. Takže teď nebudu už nic opakovat z toho, co zaznělo. Spravodaj se rozhodl, že, se, že zvolí tedy sociální označení, označení sociálního podniku na evropské e, úrovni. Komise před několika lety navrhovala statut e, Evropské vzájemné společnosti a další návrhy také přednesla v roce 2012 ohledně statutu pro Evropskou nadaci. Eh, oba dva tyto návrhy byly staženy, protože prostě pro tyto návrhy nebyla dostatečná podpora. Takže já si myslím, že bylo velice moudré, eh, že se zpravodaj rozhodl eh, neřídit se tou celoevropskou formou, když se vrátíme k usnesení roce 20, z roku 2015 o sociálním podnikání a inovaci, vidíme, že především se jedná o zjednodušení cesty k veřejným zakázkám a k financování. Já si nejsem jistá. Určitě jsme diskutovali o sociálním, tam, označování sociálních podniků. Já osobně jsem proto, abychom vyvinuli nějaké označení sociálního podniku, aby to ale nebyla příliš velká byrokracie s tím zpěta. Nicméně musí to opravdu stát za ten papír, který se na to vynaloží. Jde především o to, abychom mojim, těmto podnikům usnadnili eh, přístup k veřejným zakázkám. Jak eh, už o tom hovoří paní Žitnanská, Musíme dávat pozor také na to, abychom ne eh, narušili eh, hospodářskou soutěž s ostatními podniky. Takže musíme zvažovat různé eh, způsoby a úrovně přístupu na trh a k veřejným zakázkám v tom, co budeme navrhovat. A těším se na to, že budeme takto spolupracovat a předložím omezené množství pozměňovacích návrhů. Paní Švidrová, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že vaše zpráva, pane Bekere, by mohla být velice užitečná a dobrá jako evropský eh, rámec, protože je také velice potřebné podporovat takovéto iniciativy. Souhlasím s certifikací a to proto, abychom měli transparentnější situaci. A to by bylo velice užitečné. Očekávala eh, bych, že tento návrh bude umožňovat flexibilitu členským státům, co se týče detailů. Takže doufám, že eh, budeme na tom dál spolupracovat a budeme podporovat eh, takovéto iniciativy a já budu podporovat eh, eh, také tuto myšlenku v naší práci. Je tu ještě pan Klein. Možná byste chtěl něco říci za generální ředitelství? Thank you, uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji za tuto rozpravu. Nejdříve na úvod připomenu, že Evropská komise má rozvoj sociálního podnikání na poměrně vysokém místě mezi svými prioritami a už celou řadu let se zabývá lepšími právními podmínkami právě pro sociální ekonomiku a sociální podnikatele. Máme i skupinu expertů, kteří se zabývají sociálním podnikáním a my ji právě obnovujeme. V roce 2013 jsme provedli analýzu, kde jsme zmapovali povahu té podnikatelské činnosti v různých eh, unijních zemích. To byla tehdy součást eh, naší iniciativy sociálního eh, podnikatelství a tehdy jsme se soustředili na to, jak to v jednotlivých členských státech vypadá z pohledu právě certifikace či označování. V současné době tuto naši zprávu aktualizujeme a aktuální verze bude k dispozici na přelomu letošního a příštího roku. Co se týče aktivit, tady souhlasím, že musíme financovat sociální podnikání koordinovaným způsobem, zejména strukturálním fondem i fondem ERSI a tam by to mělo být přístupné a rovněž i soukromí investoři by měli být motivováni, ať už celonárodně či regionálně. Co rovněž stojí za zmínku? Naše služby chtějí podpořit celoevropskou certifikaci či značku, ale zároveň je třeba respektovat tradice a rozdíly mezi různými členskými státy. Když jde o to, abychom uspěli, aby se to ujalo, tak to musí zahrnout i zainteresované strany, které už v regionech působí. Proč? Protože odhadujeme, že právě zainteresované strany o tom vědí nejvíce a vědí zároveň i nejvíce o překážkách případných pro sociální podnikání a zároveň budou těmi, kteří se budou ochotni zasazovat o jakékoliv pozitivní změny. Děkuji za komentáře, říká paní předsedkyně. Pane zpravodaji, chcete k tomu něco dodat? Ano, já pouze opět poděkuji za to, že jste ochotni přispět svými poznacími návrhy k tomu, aby to stanovisko bylo ještě kvalitnější. Zároveň děkuji za veškeré motivující připomínky pana Agiara, paní Harkin. A zároveň mám velikou radost z toho, jak k tomu přistupuje komise. Tady mohu sám, co by zpravodaj, potvrdit, že ta iniciativa sociálního podnikání, to ještě vzniklo za eh, dob pana komisaře Barnie. mě skýtá dobrý základ, protože tam už bylo odvedeno hodně práce a jsem rád, že se to nyní přeskoumává, vyhodnocuje a že tím, že se to bude aktualizovat, tak tady vznikne nový eh, stavební kámen. Takže děkuji všem. Děkuji vám, pane Bekere. Tady je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhu 9. duben 5 odpoledne. Přijímá tam doufáme, že se to bude na našem výboru 17. května a pak v tom vedoucím výboru to bude v červnu. Děkuji tedy všem, děkuji, že jste setrvali mezi námi až do skutečného konce při nejmenším ti nejpilnější. Děkuji všem vám a tímto končím toto zasedání. was an interesting debate uh, to the very end.